Uh, Vážení kolegové, zahájíme hlasování ve společném zasedání výboru Libe a Jury a pan Kavada, místo předseda výboru Jury, je tady s námi. Jak kolegové vědí, byla dosažena předběžná dohoda týkající se programu Spravedlnost po trialogu 5. března. To bylo dále potvrzeno dopisy Rady i parlamentu, kde najdeme také eh, termín 19. března a 26. března se vyjádřil předseda parlamentu. Ukazuje tedy jasný závazek, že všechny instituce vnímají tento tento program. Ekvivalentně rada potvrdila eh, v reakci na dopis předsedy Tajaneho, mm, že veškeré instituce, já vím, že to není příliš zajímavé, ale přesto vás prosím o klid. Mm, tedy eh, není to zajímavé. Když si chcete ale podívat, pro, povídat, prosím, opuste eh, jednací sál. Podle pravidla 69.4 tato předběžná dohoda je předkládána eh, pro hlasování podle pravidla 55 mám mm, to potěšení dát eh, slovo panu Žánu Marí Kavadovi, místo předsedovi výboru Jury. Eh, vážení přátelé, vážení kolegové, já jsem zvyklý nerušit ty, kteří mají jinou činnost na práci, ale v tomto případě bych požádal vás, kterých kteří chcete něco projednat soukromně, abyste opustili jednací sal. Eh, já bych eh, rád předal omluvu eh, pana kolegy předsedy Svobody, který nemohl dorazit a já nemám příliš mnoho co dodat k danému textu a k tomu, co řekl kolega Moráš. Jenom bych chtěl říci, že zde vidíte člověka, který mezi námi eh, se eh, setkává vždycky s bojem eh, svědomí proti demagogii. Takovou krizi, jakou jeho země neznala od konce druhé světové války, to je něco, co nemůže vyvolat žádný úsměv ale ani žádný negativní komentář. Je to velice těžká situace a já e, Kloda znám velmi dlouho, nesmírně si ho vážím a je proto smutné, že budu muset v tomto směru skončit i s tím, že já vím, že bude muset taky skončit ve své pozici předsedy. Paní Hautala, ehm, vážení přátelé, ještě jednou Děkuji za pozornost a děkuji za spolupráci. Vím, znám Žána Marejho již mnoho let. Děkuji za ta laskavá slova. A vím, že ve výboru Libe nejsme tak zdvořilí, proto nejsme ani zvyklí na taková laskavá slova v tak nádherné francouzštině z úst elegantního gentlemana. Já jsem vždycky zvyklý hovořit, když to jde pracovně. 2009 Já už takto spolupracuji od roku 2009, pak jsem vám nechal místo. Já jsem eh, nikdy nemyslel, že byste nebyli příjemní. Ještě jednou, paní Hotela se omlouvá a e, také žádá, aby se paní Reda vyjádřila za ní. A vy si dokonce ani nedovedete představit, jaké potěšení je pro mě, když jí mohu dát nyní slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Paní Hautala se omlouvá, že nemohla dnes dorazit na předchozích zasedání, když jsme podávali zprávu výborům Liba Juris, důraznila, že text je uspokojivý a že jej plně podporuje a všech, všem doporučuje hlasovat pro klíčovým úspěchem tohoto parlamentu je, že je tam nový článek 3a týkající se mainstreamingu. Genderový pohled je také zapracován do ukazatelů, který eh, se použijí v monitorování programu. Nestranost justice a její úloha v posilování demokracie a právního státu a základních práv jsou nyní v cílech programu lépe zdůrazněny. Právní stát a hodnoty EU eh, eh, jsou důležité pro všechnu evropskou legislativu, nikoli pouze pro program eh, práva a hodnoty, nicméně jsou v souladu také s tímto programem. Zde dnes hlasujeme o částečné dohodě, společnému eh, vnímání problematiky eh, rady i parlamentu. Některé části zůstávají v hranatých závorkách, tam budou trialogy a vyjednávání pokračovat i v dalším mandátu. Paní Hautala nejprve požádala eh, v některých částech, aby se nehlasovalo, naopak zdůraznila části, které představují společné vnímání problematiky, které ona také podporuje rozvoje. To se týká také víceletého finančního rámce. A paní Hautala souhlasí s tím, že můžeme přejít k hlasování a doporučuje všem kolegům, aby hlasovali pro. Děkuji. Ehm, Weidelholzer eh, zde bohužel být nemůže, také se omlouvá. Já myslím, že již není co dodat k tomu, co kolegyně řekla. Jsme velmi rádi, že můžeme dnes hlasovat, že jsme se dostali k tomuto výsledku. Děkuji mnohokrát. Mohu tedy nechat hlasovat jediným hlasováním a to elektronicky. Prosím, připravte si hlasovací zařízení. Ma, e, něk, někomu chybí hlasovací zařízení? E, ne, v pořádku, tak zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. A schváleno 49 hlasů pro, 7 se zdrželo, jeden proti. Děkuji mnohokrát zpravodajům i stínovým zpravodajům všem kolegům. And if, um, if Libé members... A pokud eh, mohou členové výboru Libe zůstat, budeme pokračovat. Děkuji, Žáne Marie.